Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové. Je zřejmé, že se blížíme k vánoční přestávce, protože zde nemáme příliš mnoho lidí, ale jsem velice rád, že zde opět máme hosty, pány, pány ministry, pana Luku, ministra spravedlnosti a veřejného pořádku na Kypru a kyperskou paní ministrině vnitra Elenu Mavru, kteří nyní budou hovořit o závěrech a úspěších kyperského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra za uplynulý půl rok, kdy kyperská republika předsedala Evropské unii a zvláště pohovoří o výsledcích Rady pro spravedlnost, která se konala v prosinci 6. a 7. prosince. Takže oni nám nyní poskytnou své prezentace a poté bude prostor pro vaše otázky. Paní ministrině Mavru, máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, hovořím také za pana ministra spravedlnosti a veřejného pořádku, pana Luku a velice vám děkuji za nás za oba, že jste nás sem dnes pozvali a také za výbornou spolupráci s Evropským parlamentem v uplynulých šesti měsících během kyperského předsednictví. A nyní přejdu do řečtiny. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, děkuji vám za příležitost představit zde dnes práci kyperského předsednictví a vývoj nejdůležitějších témat, kterými jsme se v uplynulém půlroce zabývali. Zvláště v oblasti vnitra pro další otázky, otázky spravedlnosti, pak předám slovo svému kolegovi, ministru spravedlnosti a veřejného pořádku. Pro nás bylo předsednictví velkou výzvou, zvláště vzhledem k, ke světové hospodářské krizi a tlakům v eurozóně, ale také vzhledem k rozvíjející se krizi v Sýrii. Během našeho předsednictví Rada a Evropský parlament měli velice upřímnou a konstruktivní spolupráci a dialog pokračoval ve všech oblastech a díky tomu se nám podařilo dosáhnout hmatatelných výsledků ku prospěchu všech našich občanů. Jak jsem již zmínila dříve, před tímto výborem v červenci. Naším cílem bylo dokončit společný evropský asilový systém do roku 2012 podle stokholmského programu a také podle závěrů Evropské rady. A ujišťuji vás o tom, že jsme na tomto cíli usilovně pracovali. navzdory veškerým obtížím a naším hlavním cílem bylo zajistit skutečně kvalitní legislativu, tak, aby mohla chránit ty, kteří požadují mezinárodní ochranu, ale zároveň, abychom se vyhnuli zneužívání této legislativy. Dosáhli jsme politické dohody o přijímací směrnici a o dublinském nařízení. Rovněž bylo významného pokroku dosaženo v jednáních o směrnici o asilových postupech. Včera jsme měli trialog a mohu říci, že body, na kterých je ještě třeba pracovat, jsou nyní omezeny na jeden až dva. Týká se to zvláště některých eh, zvláště ohrožených skupin. Dále v říjnu tohoto roku Rada schválila nařízení o Eurodaku na základě pozměněného návrhu komise. Včera Evropský parlament schválil své pozměňovací návrhy k tomuto legislativnímu nástroji a dnes se bude konat první trialog. Chtěla bych dále zdůraznit, že se blížíme konečným rozhodnutím, pokud jde o společný evropský asilový systém a je důležité, aby nyní všechny zúčastněné strany využily té dynamiky, která byla vytvořena, aby tohoto cíle bylo brzy dosaženo. Chceme mít společný evropský asilový systém a je třeba snažit se o větší konvergenci nejen v oblasti právní, ale také v praxi. Je důležité, aby členské státy poskytovaly a dostávali účinnou podporu, aby mohli s výzvami, které se objevují, úspěšně bojovat. Je třeba vzájemné solidarity. Předsednictví rovněž pečlivě sledovalo diskuse týkající se nástroje Solidarity a informovalo radu o pokroku od června roku 2012. Dále k oblasti imigrace. Zde bylo dosaženo pokroku v diskusích o příslušné legislativě u sezónních pracovníků a vysílání pracovníků v rámci společností. Chtěla bych také říci, že včera byl zahájen trialog týkající se směrnice o sezónních pracovnících. A vzhledem k tomu, že ta předchozí jednání v radě byla velice obtížná, tak jsem tomu velice ráda a jsem přesvědčena, že všichni jistě konstruktivně k tomuto dialogu přispějí a že legislativa bude brzy úspěšně dokončena, čímž se přiblížíme skutečné integrované evropské imigrační politice. Konference expertů o úloze místních a regionálních orgánů, která se konala v listopadu, ukázala, že důležitá je zde skutečná inkluzivní politika, která je klíčem pro to, aby přistěhovalectví do Evropské unie bylo skutečným přínosem. Hovořilo se během našeho předsednictví samozřejmě také o boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, s tím, že je ale třeba zároveň respektovat základní lidská práva. Zabývali jsme se také otázkou imigračních tlaků a zvláště bojem proti obchodování s lidmi, což je nadále velký problém, velká výzva pro celou Evropskou unii. V říjnu rada přijela novou strategii pro vymícení obchodování s lidmi a v říjnu v Bruselu jsme rovněž zorganizovali konferenci o další spolupráci a koordinaci mezi členskými státy a evropskými institucemi a o podpoře integrovaného přístupu v boji proti obchodování s lidmi. Chtěla bych zmínit i druhou zprávu o provádění akčního dokumentu o posílení vnější dimenze Evropské unie v boji proti obchodování s lidmi, která byla předložena na poslední prosincové radě. Také jsme prováděli konzultace o legislativě v oblasti Eurosur a tohoto nařízení jsme měli včera první trialog, kde jsme potvrdili vzájemnou připravenost a ochotu ke konstruktivnímu dialogu, tak aby Evropský e, systém dozoru nad vnějšími hranicemi byl dokončen v příštím roce. Předsednictví rovněž velice spokojeno s konstruktivním přístupem Evropského parlamentu a Evropské komise, které nám umožnily dosáhnout hned v prvním čtením dohody o návrhu nařízení, které se týkalo technických aspektů šengenského pohraničního kodexu. Je zcela nepopiratelné, že Evropská unie nemůže mít integrovanou imigrační politiku, aniž bude zajištěna neustálá spolupráce a dialog s těmi nejdůležitějšími zeměmi původu a tranzitu přistěhovalců. Předsednictví se proto soustředilo na podporu implementace závěrů Rady o globálním přístupu pro přistěhovalectví a mobilitu. Konkrétně byly učiněny důležité kroky směrem k uzavření dohod o partnerství pro mobilitu s Marokem a s Tuniskem a zahájen byl rovněž dialog s Jordánskem. Doufáme, že i tento dialog postupně povede k uzavření dohody o mobilitě. Pokud jde o spolupráci Evropské unie s důležitými strategickými partnery, tak s Indií jsme uzavřeli dohodu na tom, že bude zavedena spolupráce na základě společného programu pro imigraci a mobilitu. Pokud jde o Čínu, tam jsme se rozhodli, že zahájíme posílený dialog a budeme podporovat celou řadu společných programů. Dále Pokračuje i spolupráce, výborná spolupráce se Spojenými státy americkými. Dohodli jsme se na tom, že přijmeme nový plán v oblasti přistěhovalectví a také jsme se dohodli na novém programu s Ruskem na příští dva roky. Základní principem Evropské unie je právo na volný pohyb a z toho vyplývající další práva. A je pravdou, že Evropská unie se musí stát pro občany přístupnější. To by mělo být v centru všech našich politik. A proto musíme členské státy a zvláště občany musíme také odpovídajícím způsobem informovat. Proto je důležitá i spolupráce s Evropským parlamentem. A Díky Evropskému parlamentu se nám také podařilo dokončit jednání o Evropském roku občanů v roku, v roku 2013, což jistě přispěje k cíli přiblížení Evropské unie občanům. A chtěla bych v této souvislosti Evropskému parlamentu za spolupráci poděkovat. A ještě bych se chtěla zmínit o finančních nástrojích v oblasti vnitra v rámci víceletého finančního rámce. Diskuse o návrhu těchto nařízení se ukázala jako skutečná výzva. Toto téma bylo jedno z nejkomplikovanějších během našeho předsednictví a to zvláště vzhledem k té obtížné hospodářské a finanční situaci v Evropě. Navzdory tomu mohu s velkým zadosti učiněním vás nyní informovat o tom, že se nám podařilo dosáhnout částečného obecného přístupu k horizontálnímu nařízení a nařízení o Fondu pro vnitřní bezpečnost v oblasti hranic a víz. A doufám, že zítra na Koreperu se nám podaří dosáhnout i dohody, které se týká, o eh, fond, které se týká fondu pro azyl a migraci a také o financování policejní spolupráce. Zvláště důležité jsou pro nás v této souvislosti dva návrhy, které se týkají navýšení míry spolufinancování pro implementaci programu SOLID pro členské státy, které v důsledku závažné finanční krize obdržely podporu z mechanismu podpory. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu za ducha spolupráce při podpoře těchto dvou návrhů. A na závěr mi dovolte říci, že během našeho předsednictví jsme se upřímně snažili být zprostředkovatelem a zaměřili jsme své úsilí na to, abychom vytvořili lepší Evropu při respektování základních hodnot Evropské unie, tak, aby Evropská unie měla blíže ke svým občanům a také ke svým sousedům. A já jsem přesvědčena o tom, že nadcházející irské předsednictví bude v tomto společném úsilí tímto směrem pokračovat. A příspěvek Evropského parlamentu byl ve všech našich krocích velice oceňován a proto vám chci ještě jednou vyjádřit co nejúpřímnější poděkování. Děkuji vám za pozornost a poté, co promluví můj kolega ministr, vám budeme k dispozici pro jakékoliv komentáře a otázky. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji a nyní jste na, řadu, na řadě vy, pane ministře eh, spravedlnosti. Můžete nám přednést svoji prezentaci. Děkuji, děkuji pane předsedo. Rád bych poděkoval za to, že jsem že mohu poho- po- pohovořit o tom, co kyperské předsednictví provedlo v druhém pololetí roku 2012. V oblasti bezpečnosti a policejní spolupráce jsme měli za prioritu to, že budeme plnit úkoly, které jsou často přeshraniční a také přesahují hranice jednotlivých sektorů. Rádi bychom vybudovali Evropu, která bude bezpečná a otevřená díky provádění strategie vnitřní bezpečnosti. E, v této souvislosti Kyperská republika kladla důraz na to, aby spolupráce mezi policií byla podporována, abychom podporovali výměnu informací. Cíl spočívá v tom, abychom mohli lépe e, stíhat přeshraniční kriminalitu, především těžké trestné činy e, kyberkriminalitu. A dále bychom rádi vyšetřovali i finanční transakce a obchod se odcizenými uměleckými kulturními statky. Kladli jsme důraz na podporu e, Evropské strategie pro boj proti terorismu. Kyperské předsednictví přijalo závěry rady, které se týkaly eh, ochrany před terorismem. Já si myslím, že po nedávném teroristickém útoku v Bulharsku je to velmi důležité téma. Učinili jsme první krok proto, abychom i nadále posilovali veřejný prostor v Evropě. Kromě toho kyperské předsednictví přijalo celou řadu závěrů, které souvisely s bezpečností leteckého provozu, s bezpečností a ochranou před teroristickými útoky. Jde především o to, abychom byli schopni lépe ohodnotit rizika této oblasti. Domníváme se, že bezpečnost leteckého provozu je téma, které by mělo být i nadále naší prioritou a kromě toho jde o ochranu všech zúčastněných, o ochranu cestujících, zaměstnanců na letištích a tak dále. A nyní ještě jednou eh, na téma terorismu byla vypracována zpráva, ve které se popisuje, jakého pokroku jsme dosáhli při uplatňování závěrů Rady, při posilování vnitřních a externích aspektů boje proti terorismu. Kromě toho předsednictví eh, přepracovalo akční program v oblasti radikalizace a rekrutování, nabírání při nebo v oblasti boje proti internetové kriminalitě kyperské předsednictví hovořilo o tom, že by mělo vzniknout centrum pro boj proti internetové eh, kriminalitě. Existuje spolupráce mezi výborem KOSY se, eh, se službou pro vnitřní opatření. V této souvislosti se diskutovalo o plánu loni na podzim a bylo řečeno, že P SC je tedy eh, hlavním prvkem pro spolupráci se třetími zeměmi. Kromě toho by měla vzniknout horizontální skupina přátel předsednictví, jejímž cílem by bylo to, abychom zvolili společný přístup, společný koncept a abychom byli uh, konzistentní, pokud jde o boj proti internetové kriminalitě. Pokud jde o přeshraniční kriminalitu a především pokud jde o vytvoření uh, Eh, toho rejstříku PNR, Rád bych řekl, že rada konstatovala, že je potřeba takový rejstřík vytvořit a že je to velmi naléhavé, protože jsme si vědomi toho, že Evropská unie v této souvislosti uzavřela dohody se třetími zeměmi, kde, za, kde zahraniční firmy mají možnost uh, mít přístup eh, k údajům o cestujících z Evropské unie. Nicméně nebylo konkrétně probráno, jak bychom mohli, eh, jak bychom mohli s celou věcí naložit. Pokud neexistují společná pravidla, mohou samozřejmě členské státy upravit nakládání z PNR hm, samostatně, některé členské státy tak již učinily. Přijetí směrnice o PNR se odvíjí i od toho, že si musíme vybrat, jestli chceme sbírat data na národní úrovni, a nebo jestli to téma nebudeme vůbec regulovat, upravovat. To znamená, že člensk, každý členský stát by si mohl udělat, co chce. Rada se velmi těší na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji v této věci. Pokud jde o dohodu o PNR mezi Evropskou unii a Kanadou, tak komise zatím radě nepředložila žádný text, který by se týkal této dohody a právě proto bychom rádi vyzvali komisi, aby zintenzivnila svoje snahy, aby vyjednávala velmi důsledně, tak abychom velmi brzy měli k dispozici příslušný text. A podobné je to v situaci eh, kolem dohody s Austrálií. A nyní, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu, eh, Kypr zorganizoval páté kolo společného ohodnocení a jde skutečně o především o hospodářskou kriminalitu a o, eh, o odkrývání toků dat. Všechno to se probíhalo na radě SVV v říjnu. Text se setkal s podporou ministrů a práce na tomto poli bude pokračovat. Cílem je především to, aby docházelo i nadále ke zlepšování legislativního rámce i organizačního rámce, pokud jde o boj proti uh, hospodářské kriminalitě. Kromě toho delegace a členské státy poukázaly v této souvislosti na to, že existují postupy, eh, které monitorují eh, aplikování doporučení. A nyní k provoznímu rozměru boje proti organizované kriminalitě. Kypr se soustředil především na to, abychom prováděli politický cyklus při boji proti organizovanému zločinu. Kromě toho jsme nadále zlepšovali rámec MPAC. Je to platforma pro multilaterální spolupráci, pro uplatňování e, víceletých strategických rámců, tak aby všechny zúčastněné strany byly přesně informovány o tom, jakou roli, jakou zodpovědnost této souvislosti mají, to znamená při e, uplatňování operačních akčních plánů pro rok 2012. Kromě toho jsme se zabývali tím, jak tyto operační akční plány byly v roce 2012 prováděny. Podstatným závěrem je to, že politický cyklus byl uplatněn uplatněn žádným způsobem, ale existuje ještě celá řada možností, jak eh, vše zlepšit. Například eh, pokud jde o financování, spolupráci se členy eh, a spolupráci s národními orgány výbor KOSY. Kromě toho ratifikoval osm akčních plánů pro uh, rok 2013 a uh, s jejich prováděním se začne od nového roku. Pokračovali jsme také v práci, kterou započali dřívější předsednictví. Jde o takzvaný administrativní přístup k organizovanému zločinu. Je to jedna z takzvaných horizontálních otázek, která združuje všechny politiky Evropské unie pro, v, boj, v oblasti boje proti organizovanému zločinu. A počátkem října byly formulovány cíle eh, na dalších 12 měsíců. Eh, jsou to cíle pro danou síť. A nyní se pojďme podívat na boj proti falšování, padělání cestovních dokladů. Kyperské předsednictví začalo tím, že vydalo harmonizovanou příručku pro eh, pátrání po padělaných cestovních dokladech. V této příručce je zcela jasně popsáno, jaké kontrolní metody je potřeba provést, tak abychom zjistili, jestli daný cestovní doklad je padělaný anebo ne. Tato příručka, tento manuál bude důležitým nástrojem pro evropské orgány, které zodpovídají za hraniční kontroly. To znamená, že to, tato příručka přispěje eh, k bezpečnosti a k boji proti přeshraničnímu zločinu. A nyní k výměně informací a k policejní spolupráci. Předsednictví se domnívá, že je potřeba zaručit přístup k přesným informacím. To je také předmětem spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení. Ještě jednou jsme prověřovali, jak je prováděno komunitární aky. Jde především o to, jak se budou vyvíjet diskuze v souvislosti s oznámením komise o výměně informací. A není posílení policejní spolupráce. A to především v oblasti kulturního dědictví. Vytvořila se e, neoficiální síť EU Calcnet a byly formulovány priority pro spolupráci mezi policejními orgány členských států. E, komise provedla dvě operace, kterých se účastnila většina členských států První akce se jmenovala Sajka a šlo o to, aby se identifikovala auta, která jsou nelegálně převážena z jiných členských států. Šlo o to, abychom zjistili, jak to celé funguje, jaký je modus operandi a jaké cesty jsou v této souvislosti používány. Druhá akce eh, se jmenovala Afrodite a šlo o výměnu informací, o sběr informací s cílem zjistit, jak to vypadá s nelegálními imigranty. Jak se do země dostávají, jaké jsou země původu, jaké jsou eh, země, které je přijímají, jak jsou přepravováni a jaké mm, falšované cestovní doklady používají. Kromě toho jsme se věnovali domácímu násilí této souvislosti byla vydána Evropská příručka osvědčených postupů za spolupráce s policejními orgány. Nicméně jsme byli svědky toho, že Někdy to vypadá tak, že dané případy jsou oznámeny, ale nejsou dostatečně vyšetřeny, zkrátka zap, nějak zapadnou. V oblasti boje proti Eh, používání a pašování drog se předsednictví použ- podařilo přijmout ev- novou evropskou strategii pro oblast drog, která uh, bude platit do roku 2020. Domníváme se, že nová strategie je vyvážená a že je vypracována na základě uh, reálných skutečností, prvků, že odpovídá hm, potřebám, které v tuto chvíli máme a domníváme se, že tím dostojíme e, úkolům, které máme v souvislosti e, s bojem proti nelegálnímu používání drog. Jsou to nové látky, e, které se používají jako drogy a my musíme zjistit i to, jak fungují prekurzory a tak dále. A nyní E, pokud jde o dva návrhy, které se týkají posílení šengenského prostoru. Jednak tu máme nový e, šengenský kodex a nový šengenský hodnotící systém. V obou souvislostech musíme uplatňovat nová pravidla. Kyperské předsednictví těsně spolupracovalo s Evropským parlamentem a cíl spočíval v tom, abychom vytvořili e, společný základ pro všechny přijatelný, díky němuž bychom mohli řešit eh, konflikty a rozdíly, které zatím jsou mezi parlamentem a radou. Rád bych eh, velmi ocenil ochotu Evropského parlamentu. Ta ochota a vstřícnost byla vždycky znát při naší vzájemné spolupráci. Rád bych poděkoval výboru Libe a oběma zpravodajům, se kterými jsem eh, spolupracoval. Všichni pracovali velmi intenzivně a to již od září. Domnívám se, že po setkáních, která jsme eh, absolvovali, se podařilo naše, naše názory navzájem sladit. To znamená, že v tuto chvíli můžeme vycházet z toho, že bude možné dosáhnout dohody. A nyní k rozšíření šengenského prostoru. Předsednictví doufá, že Rada přijme rozhodnutí o úplném uplatnění ustanovení šengenského eh, prostoru, o jeho rozšíření na Bulharsko a Rumunsko. V březnu jsme od Evropské rady obdrželi příslušný mandát. My jsme tímto směrem napínali naše cíly, síly Nicméně musíme konstatovat, že jsme tedy vedli konzultace a že se během těchto konzultací ukázalo, že toto téma zatím není v radě zralé na přijetí. Přesto eh, kyperské předsednictví přijalo opatření, díky nímž by mělo být možné takovéto rozhodnutí v radě přijmout. Jak jen to bude možné? Jde o to, abychom uplatňovali opatření, která přispějí k tomu, že šengenský prostor bude úspěšně rozšířen. Kyperské předsednictví kromě toho společně s Evropskou komisí a se členskými státy e, pracovalo na tom, aby e, byl dokončen šengenský informační systém 2, SIS 2. V této souvislosti se konaly přípravné práce. Šlo o to, abychom zcela přesně zjistili, které eh, prvky jsou důležité při přechodu na SIS 2, SIS 2 a do března roku 2013 by mělo být všechno realizováno. Eh, toto téma bylo probráno 20. listopadu roku 2012 v, Evropského, v Evropském parlamentu, poté co se ukázalo, že jsou nějaké problémy s národním systémem ve Finsku. Eh, kvůli ním nebylo možné dodržet časový plán, nicméně eh, od Evropské komise jsme obdrželi informaci během rady SVV v prosinci, že bude možné najít nějaké prozatímní řešení, díky němuž se eh, budeme schopni vrátit k původnímu časovému plánu, pokud jde o fungování SIS 2. Dále budeme sledovat cíl, který chceme dosáhnout Teď k hodnocení šengenského aky, pokud jde o jeho používání. Tady bych chtěl říci, že bylo provedeno devět misí. Měli jsme tedy mise v roce 2012 a pak byl přijat časový plán na rok 2013, pokud jde o mise, pokud jde o trestní práva. Prezidentství pracovalo velice tvrdě na všeobecném přístupu a rada mohla v prosinci dosáhnout jednoty, pokud šlo o návrh směrnice. Dosáhli jsme toho, že členské státy budou zabavovat a zmrazovat majetek získaný na základě zločinné činnosti. Jedná se tady o to, že teď máme efektivnější metody na boj proti organizovanému zločinu. Chceme posílit naši spolupráci s dalšími členskými státy nejdůležitější ustanovení kompromisního přístupu, ke kterému jsme dospěli, jsou v zásadě tyto. Nejprve se jedná o používání směrnice která se vztahuje na takzvané eurozločiny. Pak tady jsou ještě rozšířené kompetence. Jednalo se o článek 83. Eh, to se vztahuje na těžké zločiny. Pak tady ještě existuje zabavení bez soudního postupu. To jsou tedy dva postupy. Na jedné straně to je, jsou chronické nemoci a dále odsouzení v nepřítomnosti. A zmrazení majetku to může provést příslušný úřad prostřednictvím orgánů spravedlnosti, eh, podle práva, které platí v členském státě. Tato opatření budou následně požehnána eh, nebo schválená všemi justičními orgány členských států. Pak zde máme ještě nějaké detaily bezpečnostní ustanovení. O těch se také jedná. Pokud jde o text kompromisu, tak jsme byli vedeni především nutností zachovat eh, zásadu přiměřenosti a respekt k zárukám, eh, které jsou zakotveny v chartě lidských práv komise a určité členské státy chtěli některá ustanovení udělat ještě mnohem něj, především pokud jde o zabavování majetku bez předchozího soudního řízení a odsouzení. Ale text jste dospěl k určitému kompromisu, takže členské státy mohly jít dál, než se uvažovalo v původních ustanoveních celkem. Eh, v radě je AH bylo dosaženo v prosinci postupu, eh, který se zabývá návrhem směrnice eh, ohledně manipulací trhu. Tato tato směrnice má za cíl zamezit tomu, aby se manipulovalo s trhy a aby se zneužívaly důvěrné informace. Tady se počítá s trestně právními sankcemi. Tady plánujeme nástroj těchto sankcí. Je to velice důležité doplněk, důležitý doplněk tohoto nařízení. Tady se počítá s, se, s administrativními sankcemi. Tyto dva, tyto dva správní předpisy jsou součástí celého balíčku MIFI. 5. prosince jsme dospěli ke společnému postupu v těchto bodech. Jsme toho názoru, že to, co bylo dosaženo, je dobrým základem pro jednání s Evropským parlamentem. Parlament už vedl takovou orientační diskuzi eh, v říjnu 2012. Kromě toho pod kyperským předsednictvím byl předložen kyperský návrh na ochranu směrnice zájmu Evropské unie prostřednictvím trestního práva. Je to takzvaná směrnice PIV. To je předmět podrobných rozhovorů. Během těchto jednání byla projednána obsáhlá témata, která je třeba ještě prohloubit k návrhu evropského vyšetřovacího mandátu. Tady byly práce už v říjnu zahájeny, v říjnu se konal trialog, druhý trialog, který byl plánován, byl potom odřeknut. Předsednictví vět se setkalo s většinou stran Evropského parlamentu a vyjasnilo své stanovisko, pokud jde o návrh směrnice eh, který se týká přístupu eh, k právu a eh, Eh, na přístup k advokátovi, tak tady došlo ke konstruktivní spolupráci mezi evropskými státy a Evropským parlamentem, ale zatím nebylo dosaženo jednoty. Parlament přeje, si přeje mít více času na jednání o tomto tématu. Je určitě jasné, že byla vytvořena dobrá základna, abychom v brzké budoucnosti dosáhli dohody. Pokud jde o víceletý finanční plán v oblasti justice, tak eh, aha, rada eh, před, schválila takový všeobecný přístup u dvou návrhů. Jednalo se o nařízení v rámci justice a eh, práva, rovnosti práva a státního občanství Unie. Celý text eh, pokrývá v podstatě celé to nařízení se dvěma výjimkami. Jsou to jednak přesné obnosy rozpočtu a jednak pokud jde o drogy, zda tedy spadají skutečně do této oblasti užití. Pokud jde o čísla v rozpočtu, tak je třeba ještě zohlednit a pokud jde o drogy, probíhají ještě jednání na řešení tohoto problému a my jsme rozhodnuti najít řešení ještě do konce roku. Rada a Evropský parlament si jsou vědomi významu těchto dvou nařízení a nutnosti dospět k závěru. Justiční program by si přál vytvoření evropského programu pro uplatňování práva. Pokud je o justici, tak je třeba, aby byli eh, advokáti a mm, právní personál příslušným způsobem vyškoleni. Mimo jiné se tady také pracuje na výkonu práva, které vyplývají z unijního občanství. Jedná se o boj proti rasismu, a nenávisti vůči, vůči cizincům a o rovnost pohlaví. To jsou ty nejdůležitější body. Spolupráce byla opravdu vynikající mezi parlamentem a předsednictvím, proto tedy trialogy mohly okamžitě po orientační diskuzi začít v říjnu 2012 a bylo už dosaženo podstatných úspěchů. K těm dvěma návrhům se konaly dva trialogy a už bylo dosaženo určité dohody. Pokud jde o tématu, eh, které se týká charty lidských práv, nebo úmluvy o lidských právech, pardon, tak eh, to je téma, které se projednávalo v prosinci a rozhovory znovu začaly. Máme tady dva další důvody a další dvě kola se plánují na příští rok. Eh, jsou zde dva paralelní postupy. Soustředění se na pracovní skupinu, která se zabývá základními právy cizinců. To je specializovaný výbor, který připravuje jednání ve Štrasburku, aby mo- bylo možno přispět k jednáním Evropské unie. A pak tady máme ještě eh, intenzivní práce na konkrétních prvcích eh, budoucích interních pravidel, které se rovněž, eh, která se rovněž připravují ve spolupráci s EU. Pokud jde o tento balík návrhu na ochranu osobních údajů, tak můžeme říci, že jsme už provedli pět bilaterálních jednání a 19. a 20. prosince bude ještě další schůze, kde se bude výlučně jednat o tomto tématu. Další podstatné pokroky byly dosaženy v případě různých článků dospěli jsme ke kapitole 5. Jedná se tady o horizontální témata jako velký počet prováděcích ustanovení a delegovaných ustanovení, administrativní náklady, používání ochranných doložek na ochranu eh, osobních údajů. To bylo probráno v rámci eh, pracovní skupiny pod naším předsednictvím. Jsme toho názoru, že bylo dosaženo značných úspěchů při projednávání těchto témat a mnoha již byla vyjasněna. Přesto ovšem eh, jsme vedli ještě další jednání a pak bylo jasné, že ta tři témata zatím nepokročila tak daleko, abychom mohli rozhodnout. Pokud jde o delegovaná ustanovení a prováděcí ustanovení, tady jsme dospěli k dohodě, že užívání by mělo být omezeno. Přesto ovšem zatím nebylo možné eh, přijmout alternativní řešení. Ke správním nákladům. Členové se dohodli na tom, že malé nebo střední podniky nemůžou být jediným kritériem pro tyto výdaje a ustanovení v nařízení. Bylo řečeno, že je nutno upřednostnit určitá opatření, která budou povolovat výjimky na jiném základě, což pokud jde o veřejné prostory, tak jsme se dohodli na tom, že po prvním čtení je třeba celý návrh ještě prověřit. je tady také důležitý stupeň flexibility. Další přístupy členských států k těm třem horizontálním tématům byly 6. a 7. prosince projednány v Radě a tam se jednalo především o první otázku, jaká prováděc, jaké prováděcí a delegované akty nebo akty přenesené pravomoci mají být škrtnuty. Bylo řečeno, že se to rozhodne až poté, kdy první texty budou vypracovány. Druhé téma, administrativní témata. Tady bylo řečeno, že text nařízení by měl obsahovat příslušná ustanovení třetí téma Tady se jednalo o flexibilitu eh, členských států a tady je třeba o tom rozhodnout poté, až budou předloženy texty. Pokud je o návrh směrnice předsednictví, probralo články v, po pořadě a bylo řečeno, že tady jsou v podstatě ještě některé nedokončené návrhy na základě Lisabonské smlouvy pravidla týkající se ochrany osobních údajů musí být prováděna jednotně. Ještě je třeba, aby nám zbyl čas na diskusi se členy, říká pan předseda. Poprosím vás, abyste se chýlil ke konci. Děkuji. Nakonec chci ještě říci následující. Víceletý program Jedná se o agenturu pro základní práva a chci poděkovat výboru Libe za konstruktivní přístup, který byl zvolen. Vždycky jsme našli vyvážené řešení, které se týkalo nového víceletého rámcového programu agentury pro základní práva. Předsednictví by chtělo tuto agenturu podpořit, aby v roce 2013 mohla i nadále fungovat. A řekli jsme, že může pokračovat ve své práci a sice na základě e, programu, který právě probíhá. Toto řešení sice není ideální, ale je to jediná reálná možnost, jak zajistit, aby tato agentura mohla i nadále bez problémů pracovat. Na závěr bych chtěl uh, poděkovat eh, předsedovi a členům výboru Libe. Chtěl bych říci, že to byla opravdu vynikající spolupráce v těch posledních šesti měsících. Dokázali jsme dosáhnout našeho společného cíle, vytvořit společný prostor bezpečnosti, spolupráce a svobody. Srdečně děkuji. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Děkuji také, že jste pohovořil o tom, že členové našeho výboru Libe spolupracovali během tohoto pololetí s kyperským předsednictvím na všech těch otázkách, které jste zmínil. Nyní tedy od, zahajuji debatu, snažím se zapsat si ty členy, kteří se hlásí. Viděl jsem paní López Romero, takže prosím, máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nečekala, že mi dáte slovo jako první, ale tak se toho budu snažit využít. Mám otázku a komentář k oběma prezentacím obou pánů ministrů. Nejprve tedy na pana ministra spravedlnosti a veřejného pořádku. Týká se to toho asilového balíčku zde se nedíváme stejně na společný asilový systém. Máme na to odlišný názor. A já si myslím, že zde asi k té spolupráci nedojde. Dublinský systém je velice komplikovaný a nevyřeší ty budoucí problémy a navrhovaná, navržená směrnice o Eurodaku, kterou jsme včera zde schválili, tak to si myslím, že ten systém učiní zranitelnějším a také represivnějším tím, že bude využíván Eurodac. A je zde i celá řada dalších bodů, které bude ještě třeba prodiskutovat. Já si myslím, že celý ten balíček azylu není skutečným krokem ku předu. Celá řada oblastí tam ještě vůbec není vyřešena. Pokud jde o imigrační proces a příslušný balíček, tak tam bych mohla říct si to samé. Chci se vás ale zeptat na jednu věc, týká se to mobility a přistěhovalců z Tuniska a z Maroka zde bychom potřebovali nějakou dokumentaci také k těm dohodám dal, s dalšími státy, s Indií a s Ruskem, respektive tam, kde ty dohody již byly uzavřeny nebo kde probíhají jednání. Nyní jsme tedy hodinu poslouchali projevy obou pánů ministrů, ale žádný z vás se nezmínil o legislativě týkající se ochrany údajů, což je pro nás jeden z naprosto klíčových nástrojů. A já se domnívám, že směrnice i nařízení musí do Evropského parlamentu přijít e, zároveň. O této směrnici týkající se ochrany údajů jsme ale zatím od vás nic neslyšeli, přičemž je ta směrnice velice důležitá, protože vlastně stanoví určitý rámec pro ochranu osobních údajů. Ale já se obávám, že bude mít spíše opačný účinek, že občané nebudou naopak tolik chráněni, pokud jde o jejich občanská práva, protože se tím posílí eh, spíše pravomoci úřadů a členských států. A od vás jsme o tom nic neslyšeli a já se chci zeptat, proč tedy práce v této oblasti nepokračuje. Přičemž to je základ pro další podobné Eh, podobná nařízení, o kterých musíme debatovat, například to, které se týká údajů jména evidence cestujících, PNR. Vy zde hovoříte o dohodě o procesních právech a já se chci v této souvislosti zeptat také na to, jak to vypadá s poskytováním bezplatné právní pomoci. My jsme zde diskutovali včera o přístupu Evropské unie k úmluvě o základních právech Rady Evropy, což je velice důležitý krok, ale je proto třeba zajistit také to bezplatné poskytování právní pomoci, protože pokud to nezajistíme, tak eh, v podstatě budou chráněna práva pouze těch osob, které si to budou moci dovolit, které proto mají dostatečné finance. Pokud tedy skutečně chceme posílit práva občanů, bojovat proti xenofobii a dalším, tak musíme zajistit tato práva pro všechny. A zde tedy předpokládám s politováním, že pokroku dosaženo nebylo. A chtěla bych se dotknout i celé řady dalších věcí, ale nechci zde brát čas jiným kolegům pro jejich otázky. Hovořilo se zde také o trasách nelegální migrace, k tomu bych také ráda slyšela více informací, například to, zda rada zde přijala nějaká rozhodnutí, proč se toho nedělá více, pokud jde o tyto nelegální migrační toky. Děkuji mnohokrát, prosím dalšího řečníka. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl kyperskému předsednictví poděkovat za velice konstruktivní přispění k debatě o otázkách, o kterých jsme diskutovali i v našem výboru. Já vím, že to bylo velice obtížné období pro Kyperskou republiku, pro celou Evropskou unii a také to bylo klíčové pro otázky ochrany osobních údajů, šenkenského systému a dalších. Domnívám se, že za těchto obtížných podmínek se kyperskému předsednictví podařilo konstruktivně přispět k tomu, aby tato témata pokročila ku předu. V, jednom v jednom pololetí nelze všechny ty věci úspěšně uzavřít. Vím ale, že zástupci předsednictví často s námi a se zástupci komise diskutovali do pozdních nočních hodin. A navzdory všem problémům kyperské předsednictví vždy nám stálo po boku a velice oceňuji, že takto malá země během toho uplynulého půl roku dosáhla celé řady úspěchů je obtížné, abychom podrobně se zmiňovali o jednotlivých bodech, již má předřečnice zmínila celou řadu takovýchto bodů, ale já bych se přece jen zeptal na to, co se týká spolupráce EU se třetími zeměmi. V minulém období jsme byli svědky arabského jara, v tomto období, v tomto půlroce zase je zde syrská krize. Je proto důležité, abychom měli adekvátní asilovou a migrační politiku a politiku solidarity, kde však tou nezbytnou podmínkou je dobrá spolupráce se třetími zeměmi, tak eh, abychom podporovali tyto země aby mohli své lidi přijmout zpět a aby nám pomáhali vlastně bránit tomu toku lidí, který z těchto zemí přichází do Evropské unie. Týká se to vlastně celé té blízkovýchodní oblasti. A já bych vám chtěl v této souvislosti velice vřele poděkovat za vaše úsilí v této politice a doufám, že ve vašich úspěších bude pokračovat i nadcházející irské předsednictví. Děkuji. Děkuji. Děkuji a pan Triantifilidis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkoval oběma kyperským předsedům. Srdečně jim děkuji za tu inventuru, kterou tu provedli, za to, jak schrnuli kyperské předsednictví. Musím říct, že se vám podařilo dosáhnout mnoha úspěchů v mnoha oblastech, že jste dosáhli pokroku, že jsme našli společné body, byť my, co by politická skupina GUE, NGL, nesouhlasíme s nedávným vývojem, protože jsme hlasovali proti mnoha bodům. Přesto Mám pocit, že kyperské předsednictví, včetně obou ministrů, pracovalo velmi tvrdě. Zajímá mě téma solidarity a konkrétně finanční nástroje. Myslím si, že je to nezbytné, že je nezbytné, abychom, aby se nám dostalo pomoci při zvládání eh, současných úkolů. My jsme nedávno jeli do Řecka a zjistili jsme, jak obrovského úspěchu bylo dosaženo v této věci, a to právě díky finančním nástrojům, které bylo možno využít. Rád bych požádal v této souvislosti především paní ministrině Mavro, protože ona hovořila o celé řady věcí, o fondu pro migraci, pro azyl. Byl bych velmi rád, kdyby nás mohla ujistit, že bude k dispozici dost prostředků na to, aby tyto fondy mohly i nadále fungovat. Já vím, že situace v ekonomické oblasti je velmi složitá že mnoho zemí potřebuje finanční pomoc pro to, aby zvládly úkoly, které před sebou mají. Děkuji. Děkuji. Chcete se chopit slova? Vidím, že se zvedly ještě další dvě ruce, takže nejprve pan Morajes, prosím, máte slovo. Děkuji. Já už jsem se hlásil dřív, ale velmi nesměle, takže jste mě nevěděl. Rád bych poděkoval kyperskému předsednictví za eh, práci, eh, kterou odvedlo. Rád bych jim poděkoval jménem sociálních demokratů. Viděli jsme eh, velmi rychle, že během šesti měsíců se snažili převzít zodpovědnost za celou řadu otázek. Eh, I v radě SVV, pokud jde o všechny patové situace, které v této věci máme, v této oblasti. Eh, probíráme pouze program, který jste si stanovili. To je očividné. Já vám tedy děkuji za práci, kterou jste odvedli. Je jasné, že naše politická skupina má určité prioritní cíle, každá uh, skupina má svoje cíle, já jsem uh, identifikoval dva z nich. Možná, že se budu opakovat, ale stojí to za uh, zmínku. Jednak je to tedy směrnice o ochraně údajů, která bude ve výboru prezentována 10. ledna. A Rád bych tedy řekl na adresu pana ministra Luky, že se obáváme, že v radě jsou velké obavy. A ne pouze pokud jde o zablokování této věci, ale také eh, pokud jde o eh, to, že z toho byl vyloučen veřejný sektor a že se změnila samotná povaha nařízení. To znamená, že já bych rád slyšel názor pana ministra na to, jak Eh, tedy vidí eh, svoje působení a jak to chce předat irskému předsednictví, protože my máme závažné obavy tváří tvář eh, této věci a pro irské předsednictví to bude také důležitý úkol. A druhá věc, azylový postup, jak se to vyvíjelo v této věci. V parlamentu se včera hlasovalo o Eurodaku, ale jsou to, eh, jsou to velmi závažné obavy, jak eh, se to bude vyvíjet dál. Jakým způsobem to tady předáte irskému předsednictví. A konečně poslední věc. Azylový balíček nebo migrační balíček po Lisabonu. Viděl jsem, že pro předsednictví ani pro nikoho jiného to není priorita, ale je to závažná otázka v rámci Evropské unie. Imigrace, legální, nelegální imigrace. Podle mě je to tak, že Rada se to snaží v mnoha ohledech zablokovat a Rád bych se vás tedy zeptal, jaké šance tu jsou, abychom pokročili. Já vím, že ten včerejší trialog byl velmi úspěšný a že tu je možno zaznamenat snahu kyperského předsednictví posunout to vpřed, ale rád bych slyšel vaše názory eh, na celou záležitost. Děkuji. Děkuji, pane Moráz. A nyní paní Papadopoulou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásila o slovo, protože chci říct jednu věc. Viděla jsem, že kyperské předsednictví během posledních šesti měsíců pracovalo velmi tvrdě na tom, aby dosáhlo svého cílu, cíle, to znamená obecně formulováno lepší Evropy. Můžeme konstatovat, že jste zdůrazňovali především ta témata, která se týkala ochrany osob, o sociálních otázek a tak dále. Jsem ráda, že se zorganizovalo setkání, které se věnovalo Evropskému roku občanů. Jsem v této souvislosti s pravodajkou a musím říci, že první trialog začal za dánského předsednictví, pokračovalo to potom za kyperského předsednictví a za vašeho předsednictví to bylo také dokončeno. Bylo by důležité, abychom v roce 2013 mohli jasně ukázat, které body, které prvky vytvářejí unijní občanství. A důležité je, aby k tomu byl dispozici i rozpočet 1 milion euro je velmi málo v souvislosti nebo ve srovnání s jinými evropskými roky. A proto eh, bych se ráda zeptala rady na její názor, jak můžeme dosáhnout lepšího eh, rozpočtu, lepšího množství finančních prostředků, tak abychom mohli plnit cíle, které vyplývají z unijního občanství. Kromě toho se konala konference na téma domáce, domácího násilí. Já jsem se té úč- konference účastnila a e, výsledkem této konference je příručka. Já jsem členkou výboru pro práva žen. Víme, že téma domácího násilí je velmi rozšířené a že proti e, domácímu násilí můžeme velmi komplexně e, nebo musíme komplexně postupovat. A nyní ještě mm, obchod s drogami. Máme tady novou evropskou strategii na období 2013 až 2020 a je potřeba mm, učinit velmi důležité kroky. Kromě toho jsem zaznamenala, že kyperské předsednictví se snažilo odvést velký kus práce. Je to pouze malé políčko na té politické šachovnici, ale přesto se snažilo být důležitým hráčem. Byla předložena celá řada témat, která se podařilo takřka dokončit a my si musíme položit, jaké jsou ty nejdůležitější problémy. Jde o to, že jednotlivé členské státy mají v raději různé názory, že tady chtějí zastávat svoje národní zájmy. Rád ráda bych eh, přesněji věděla, na co narážela jednání v radě, v čem byly potíže, v čem byly problémy, co vedlo k tomu, že ty, ta témata se nepodařilo dosáhnout, byť eh, eh, jsme dospěli takřka před definitivní rozhodnutí. Dobře, nikoho dalšího nevidím. To znamená, že naši hosté budou mít možnost na otázky odpovědět. Budeme pokračovat ve stejném pořádku, to znamená nejprve paní ministrině Mavru. Prosím. Eh, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί... Srdečně děkuji za připomínky a otázky a za vaše přátelská slova. Nejprve odpovím paní López. Otázka se týkala společného asilového systému. Dublinský systém je opravdu komplikovaný. Eurodак tam jsou také určité výhrady ze strany členských států a také ze strany členů Evropského parlamentu. Z různých stran jsou tady výhrady. Před lety když jsme začali s těmito snahami vytvořit evropský asilový systém, nikdo si nemyslel, že to bude jednoduché bylo třeba nalézat kompromisy, společné prvky, i když tady existovaly velké rozdíly. Něco, co hodnotíme ovšem jinak, je ta skutečnost, když se řekne, že jsme neudělali žádný krok upředu. Naopak. Já bych řekla, že teď existuje dohoda k dublinskému nařízení, také ke směrnici o podmínkách přijímání a také ta skutečnost, že pokud je o směrnici týkající se postupu, tak podle mého názoru krátce jsme prakticky před ukončením, uzavřením této směrnice a já si myslím, že pokud jde o Eurodac, tak jsme dospěli k určité vyváženosti. Na jedné straně jsou lidé chráněni a na druhé straně je třeba zohlednit také národní zájmy aby se zamezilo zneužívání asilového systému. Jestliže se podíváme na společný azylový systém, tak jak vypadá dnes po těch jednáních, tak si myslím, že se přece všichni můžeme jasně přesvědčit o tom, že tady máme vyšší míru ochrany pro ty, kteří tuto ochranu skutečně potřebují to znamená, že došlo k určitému zlepšení a já si myslím, že o to se právě jedná. My samozřejmě eh, jsme nemohli dosáhnout toho, že by ten systém byl ideální, ale nyní už máme značnou míru ochrany, máme koordinovanější postup pro prověřování žádostí a pro poskytování azylu a máme také stejné názory, pokud jde o důvody ochrany. Já si myslím, že všichni také věří, že tady není žádná úplná jednota názoru, ale současně je tady a byl faktor, který vedl k zneužívání. Já si myslím, že jsme dosáhli už celé řady úspěchů. Pokud jde o evropský systém, samozřejmě nikdo nedosáhl všeho toho, co si přál, ale já si myslím, že to všichni velice dobře víte a nakonec dosáhneme dohody, eh, při níž každý musí eh, se smířit s určitými kompromisy. Paní Papadul se ptala, proč tomu tak je, že jsme vlastně byli při krátce před eh, uzavřením této dohody, ale přece jenom k tomu konečnému zavření nedošlo. Nejprve proto, protože jsme si stanovili velice ambiciozní cíle, cíle a systém je samozřejmě velmi komplikovaný. Komisařka Waldström před eh, týdnem odpověděla na stejnou otázku. Kdybyste se mě ptali před rokem nebo před šesti měsíci, za to stíneme do konce roku, že dospějeme k nějaké dohodě, tak bych řekla, to je zcela vyloučeno. Ale ta skutečnost, že v posledních měsících jsme skutečně velmi tvrdě pracovali, velice poctivě, a samozřejmě jsme přitom zohledňovali také zájmy členských států a jejich pochybnosti, především nyní v současných ekonomických podmínkách. Mohu říci, že jsme zohlednili ale také hodnoty, které by chtěla Evropská unie s tímto společným systémem chránit. Myslím si, že jsme to dokázali že jsme tady překlenuli velkou propast a skutečně jsme krátce před tím uzavřením té dohody. Pak bych chtěla odpovědět panu Moralesovi, jakým směrem se bude evropský azylový systém ubírat. K tomu musím říci následující. Já považuji za velmi důležité, že teď byla vytvořena dynamika a ta nesmí ztratit eh, své tempo. Nesmíme připustit, aby hospodářské potíže byly překážkou při dosažení cíle vytvořit lepší ochranný systém. Jsem si jista, že irské předsednictví převezme vlastně tuto štafetu a bude usilovně pracovat. A doufáme, že za pomoci všech velice brzy dospějeme k dokončení tohoto tématu. připomínkám paní López k té smlouvě. Už jsem řekla, že dialog a spolupráce se sousedními zeměmi, zeměmi původu migrantů, že toto všechno je pro nás podstatnou politickou zásadou pokud jde o tyto dohody. Pokud jde o Indii, tak tam jsme dospěli k rozhodnutí, že budeme mít společnou agendu pro mobilitu a migraci a vycházíme z toho, že tato dohoda je úspěch. Protože má skutečně takovou průkopnickou funkci z důvodu velikosti země. Je to samozřejmě velice komplikované se vztahy k této zemi. Poprvé v dějinách Evropské unie se stalo, že bylo učiněno rozhodnutí, že tento program spolupráce z třetí zemí mohl být ukončen a uzavřen a tato země je strategickým partnerem Evropské unie. To je vlastně taková výchozí dohoda. Texty budou ještě dále zpracovány. Pokud jde o program spolupráce s Ruskem, tak tady máme oficiální dokument, který je také na webových stránkách Rady. k dohodě partnerských vztahů a mobility, o mobilitě s Marokem a Tuniskem. Jednání jsou nyní v závěrečné fázi. Vycházíme z toho, že pracovní skupina dospěje k závěrečnému dokumentu a to velice brzy. Paní Papa Nikolao, myslím si, že tím jsem stručně zodpověděla i vaše otázky, i když jsem řekla, že se skutečně musíme snažit a navazujeme kontakty i s ostatními zeměmi, jako například Jordánsko a Čína. Vedli jsme také dialog s Evrop- mezi Evropskou unii, Latinskou Amerikou, Karibikem a Azií. To vše se podporovalo. Turecko za- zaměstnávalo radu opravdu intenzivně. A sice v rámci jednání v souvislosti se zvláštními vztahy mezi EU a touto zemí. Jednali jsme také o budoucích perspektivách, o tom, že by mohl být zřízen specifický zvláštní systém, který by se týkal víz. Avšak tady máme určité potíže, protože konstatujeme, že eh, pro, přes tuto zemi eh, k nám přichází velký počet ilegálních migrantů. A Především komise se snaží proti tomuto fenoménu úspěšně působit. Pokud jde o vztahy se sousedními zeměmi celkově, tak si myslím, že je třeba eh, tento problém eh, také vyřešit. To je velice důležité. Pokud jde o toto téma, tak si myslím, že se samozřejmě pokoušíme eh, regulovat také legální migraci. Ten problém musíme řešit celkově například eh, dohoda se sezónními pracovníky, jak to tady zmiňoval pan Moras. Není to samozřejmě žádná priorita, ale musím vás ujistit, že my, jakožto předsednictví, jsme na těch dvou směrnicích velice tvrdě pracovali. Šlo o ty směrnice, které pokrývají legální přistěhovalectví a já jsem ráda, že jsme právě eh, díky také vaší spolupráci zvládli realizaci dobrého trialogu, i když před několika měsíci se zdálo, že to bude velice obtížné, přesto věříme, že nyní jsme dospěli do dobrého stádia a za to srdečně děkuji. Kromě toho, téma migrace, to je něco jako puzzle. Každá snaha, kterou podnikneme, eh, přispívá k tomu, že se může zaplnit další kousek toho obrázku. Není to tak, že bychom všechny otázky mohli řešit současně a stejnou měrou. A nyní ještě k tématu fondů. Zmínil to tady pan který na... Pan Tranfilis, eh, my jsme také dospěli k určitým pokrokům. Prosím, eh, abyste byli struční, aby se dostal eh, ke slovu ještě pan minister Luka. Ano, budu velice stručná a řeknu něco k fondům. Jedná se o fondy pro vnitřní bezpečnost, horizontální nařízení. Já si myslím, že i tady ta dohoda prostřednictvím programu SOLID je velice důležitá pro státy, které to podporují, ale konečné výsledky v této oblasti budou záviset na všeobecných výsledcích víceletého finančního rámce. Děkuji vám. Nyní tedy prosím vás, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Já se budu skutečně snažit hovořit stručně. Vím, že času mnoho nezbývá. Chtěl bych eh, odpovědět eh, paní Lopez. Máte pravdu, paní Lopez. Já jsem se snažil zkrátit svůj úvodní příspěvek a zapomněl jsem na směrnici týkající se ochrany osobních údajů. Podle toho, co stojí v Lisabonské smlouvě, by tato ochrana měla být uplatňována stejně ve všech pilířích a proto bychom eh, chtěli věnovat eh, proporčně více času nejprve té obecné směrnici a teprve a shodnout se jaksi na těch základních principech a teprve poté jít k těm specifickým směrnicím. Máme zde k dispozici i připomínky jednotlivých členských států k tomuto nařízení a připravujeme k směrnici a připravujeme tedy další návrhy, kterými se bude zabývat poté již irské předsednictví. Také v prosinci eh, na radě byla přijata příslušná zpráva. Dále, pokud jde o nařízení týkající se ochrany údajů, tak zprávu o pokroku jsme schválili na prosincové radě. Je to pro kyperské předsednictví priorita a zabývali jsme se tím jako celým balíčkem a z tohoto důvodu jsme ministrům předložili jednotnou zprávu o pokroku, která se týkala obou legislativních textů. Nyní nemůžeme říci mnoho k tomu, jak se členské státy dívají na tuto směrnici. Ta diskuse k tomu zatím neproběhla. Mohu říci, že některé členské státy zmínily určité problémy v souvislosti s některými eh, hm, hmotnými politick, hm, rozhodnutími v oblasti politických strategií. Nicméně Nejde zde o to, že bychom chtěli nějak eh, tu směrnici stopnout, to v žádném případě. Nezapomínám na tuto otázku. Zítra a pozítří plánujeme ještě debatovat o návrhu směrnice v příslušné pracovní skupině DAPIX. Tam již začali diskutovat o jednotlivých článcích, probrali zatím články 4 až 8 a já doufám, že ještě v těchto následujících dvou dnech a také vzhledem k tomu, že členské státy zaslaly písemné připomínky, doufáme, že se posuneme ještě o kus dál. Některé z těch komentářů, které kyperské předsednictví dosud obdrželo, zmiňují již i návrh nařízení a práce na návrhu nařízení vlastně usnadňuje i tu práci na směrnici. Pokud jde o přistoupení Evropské unie k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, tak zde ta jednání byla opět zahájena a proběhla zatím tři kola mezi Evropskou unii a státy Rady Evropy. Pokud jde o balíček týkající se bezplatné právní pomoci a procesních práv, zde očekáváme návrh směrnice od Evropské komise. Paní López dále zmínila i operaci Afrodite. Výsledky této operace byly předloženy pracovní skupině pro policejní spolupráci a mohu říci, že účast a spolupráce členských států na této operaci byla výtečná. Podrobnosti o této zprávě můžeme zaslat vašemu sekretariátu. A ještě jednou, pane předsedo, bych chtěl Evropskému parlamentu a zvláště výboru pro občanské svobody a zpravodajům poděkovat za bezchybnou spolupráci v otázkách spravedlnosti a vnitřních věcí. Děkuji. Děkuji vám oběma, paní ministrině Mavru i panu ministrovi Lukovi za jejich úsilí a snahu naplnit eh, kyperské předsednictví celou řadou kroků a úspěchů. Děkujeme vám, že jste se mezi nás přišli a podělili se s námi o tyto informace, že jste zhrnuli to, čím jste se v uplynulém půlroce zabývali. Přejeme vám tedy vše nejlepší a nadále budeme sledovat vývoj diskusí. Děkuji.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 So, now. Takže, dámy a pánové, nyní bod 17. Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a radě. Jde o sedmou zprávu o tom, že některé třetí země si ponechávají vízové požadavky a porušují tím zásadu reciprocity. Vítáme zde zástupce Evropské komise, kteří nám sedmou zprávu předloží. A Zahajujeme tedy projednávání tohoto bodu. Nejprve má slovo pan De Koister. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že zde dnes mohu mezi vámi být a že mohu pohovořit o sedmé zprávě Evropské komise, která byla schválena na, na konci ledna, na konci listopadu. Uh, Vzájemnost, eh, reciprocita je velice aktuálním tématem. Dnes ji máte dokonce na dvou bodech pořadu jednání. Nejprve tedy zprávu o vzájemnosti a poté ještě odpoledne v souvislosti s tím eh, seznamem víz a změnou nařízení 539. To bylo také předmětem diskusí. Pokud jde o tu sedmou zprávu, tak ta měla být v zásadě předložena do 30. června tohoto roku, ale komise to trošku odložila o několik měsíců, proto aby do konce tohoto roku mohla předložit přesný obrázek celé situace případů, kdy se zásada vzájemnosti neuplatňuje. A to v okamžiku, kdy, jak doufáme, bude přijat nový mechanismus reciprocity. Já se domnívám, že všechny instituce se jistě shodnou na tom, že mechanismus vzájemnosti, reciprocity by měly, měl být účinnější. A to by mělo být téma i diskuse dnes odpoledne. Znamená to však, že ten stávající systém nefunguje dobře, že tedy není účinný. To závisí na úhlu pohledu, ze kterého se na to díváme. Došlo k jednomu případu, kdy třetí země znovu zavedla vízový požadavek pro občany členského státu Evropské unie. Šlo o ten kanadsko-český případ. A tento případ eh, reciprocity dosud přetrvává. Takže pokud se podíváme na úspěch mechanismu reciprocity, který se týká zavádění vízových požadavků, tak tam je to možno považovat za neúspěch. Nicméně, pokud se podíváme na ty případy, které existovaly v v okamžiku, kdy ten nový systém začal fungovat, tak tam se na to lze dívat jako na úspěch protože díky tomuto mechanismu se podařilo vyřešit celou řadu případů. Mechanismus začal fungovat v letech 2005 až 2006 a tehdy bylo asi 100 případů nereciprocity s 18 zeměmi. V současnosti těch případů zůstává pouze několik a zvláště to je tedy v případě Spojených států amerických a Kanady. Dnes odpoledne se bude diskutovat o tom, jak může být tento mechanismus zefektivněn. Nyní vám poskytnu stručný přehled toho, co se dosud od té minulé zprávy komise událo. Ta minulá zpráva komise byla v listopadu roku 2010. Za prvé, první úspěch, který mohu zmínit, se týká vztahů s Brazílií. Zde v, listop, v říjnu tohoto roku vstoupila v platnost dohoda o vzájemné uvolnění vízové povinnosti pro držitele běžných pasů. A týkalo se to čtyř zemí. Kypru, Estonska, Lotyšska a Malty. Takže tento případ je uzavřen a je vyřešen. Dále, Japonsko. Zde všichni příslušníci Rumu, státní příslušníci Rumunska měli vízovou povinnost, ale díky krokům, které byly podniknuty, má Rumunsko dočasnou výjimku z vízové povinnosti s Japonskem a my jsme v kontaktu jak s rumunskými, tak s japonskými úřady, aby japonská vláda rozhodla buď o prodloužení dočasné uvolnění z vízové povinnosti, anebo aby rozhodla o definitivní odstranění vízové povinnosti pro rumunské občany. Dalšího pokroku jsme dosáhli u Bruneje. Občané členských států měli uvolnění z vízové povinnosti po dobu 90 dnů, ale občané eh, šengenského systému měli tu výjimku pouze po 30 nebo 40 dní. A nyní se Brunei eh, rozhodla, že tato výjimka byla i pro tyto občany rozšířena na 90 dní. Je třeba zde zajistit, aby i Liechtensteinsko měli tu výjimku z vízové povinnosti pro až po těch 90 dní. Nevím, kolik občanů Lichtenstinska se vydá do Bruneje na eh, dobu od jednoho do tří měsíců, ale musíme na tom pracovat. Zde tedy v souvislosti s Brunei šlo o ty členské státy přidružené k Schengenu. A dále zde máme ještě dva důležité neuzavřené body a tam se to týká Kanady a Spojených států amerických. U Spojených států amerických dosud přetrvávají vízové povinnosti pro čtyři členské státy, u Kanady tři členské státy. A veškeré kontakty komise a úřadů Spojených států amerických eh, se zabývají požadavkem plné reciprocity. To znamená, že uvolnění z vízové povinnosti by mělo platit i pro Poláky, Kypřany, Rumuny a Bulhary. Pokud jde o situaci se Spojenými státy americkými, víte, že tam existuje vízový požadavek. Je tam také systém ESTA pro občany, kteří mají uvolnění z vízové povinnosti, tam eh, před cestou občané elektronicky požádají o povolení k cestě a komise připravila zprávu o tom, zda vlastně ESTA je takový eh, zamaskovaný vízový systém. Komise ale vždy hovořila o tom, že tuto zprávu připraví až americké úřady eh, zveřejní nějaké jas, nějaká jasná pravidla, pokud jde o Estu a k tomu ještě nedošlo. Takže ta zpráva dosud připravena ze strany komise nebyla. Pokud jde tedy o tu problematiku těch čtyř zemí, které eh, dosud eh, nemají vzájemnost, tak zde Evrop- americký kongres diskutuje o celé řadě návrhů, které se týkají uvolnění vízové povinnosti. A důležité je také zdůraznit, že prezident Obama podpořil tyto návrhy a myslím si, že znovu zvolení pana prezidenta Obamy je ku prospěchu těch jednání o uvolnění vízové povinnosti. On tedy podporuje, aby z vízové povinnosti byly uvolněny i ty čtyři zbývající členské státy. A je tam snaha o podporu cestovního ruchu tím, že se uvolní vízová povinnost a směřuje to rovněž k podpoře ekonomiky. Dále je zde ten slavný twin track přístup, ten dvoukolejný přístup. Víme, že americká legislativa stanoví celou řadu podmínek pro to, aby členské státy mohly těžit eh, z nepřítomnosti víz, například tam osvobození od vízové povinnosti, například tam jde o biometrické pasy a existuje příslušné nařízení, které stanoví povinnost vydávat biometrické pasy a tím se vlastně splní tato povinnost. A doš, došlo k eh, dohodě o porozumění se spojenými státy, že američané budou v podstatě považovat tuto podmínku splněnou, pokud eh, budou vydávány tyto biometrické pasy. A dále se zde jednalo ještě o oblast eh, boje proti terorismu kde členské státy vstupovaly do dvoustranných dohod se spojenými státy. A to byla vlastně druhá podmínka pro osvobození od vízové povinnosti nebo setrvání v tomto režimu. A my jsme připravili analýzu tohoto dvoukolejného přístupu a domníváme se, že po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy tato analýza dosud platí. Dále také ověřujeme to, zda ty bilaterální dohody respektují legislativu Evropské unie v oblasti policejní spolupráce a výměny informací o hrozbách terorismu. V tisku jsme viděli, že Existují informace o tom, že komise v této souvislosti hovoří s určitými problémy, pokud jde o ochranu osobních údajů v rámci třetího pilíře, ale já vás chci vyzvat, abyste si zde skutečně přečetli tu zprávu komise, protože ta byla připravena velice pečlivě. Komise v žádném případě neříká, že členské státy prostřednictvím těch bilaterálních dohod porušují legislativu Evropské unie v této věci. Existují ale určité obavy, protože tyto dohody nejsou vždy jasné ve všech bodech, například omezení týkající se účelu. Ale tyto obavy již jsou také řešeny. Konkrétně probíhají jednání o takzvaných zastřešovacích dohodách, umbrella agreements, které by vlastně pokryly i ty bilaterální dohody a zajistily, že jsou splněny veškeré potřebné záruky. Poslední bod ke Spojeným státům. Spojené státy rovněž mají ve své legislativě určité podmínky, které se týkají zamítnutí udělení víza a to, co se stane při překročení povolené doby. Pokud jde o zamítnutí víz, tak tam je to v míře 3% a pouze Kypr splňuje tento práh. Pokud jde o ty další tři země, ty překračují tento práh, existují možnosti pro americké, policist, americké policejní složky zvýšit to na 10 a také se zlepšují systémy, které kontrolují překročení povolené doby pobytu. Zatím to však ještě není zcela připraveno, protože zde v podstatě by to i Polsku umožňovalo, aby tedy mělo výjimku z vízové povinnosti. A ještě poslední věc, Kanada. Je zde ta kanadsko-česká otázka. Tam, myslím, v loňském roce již Evropský parlament přijímal určitá rozhodnutí ve směru toho, že by bylo třeba zefektivnit mechanismus vzájemnosti. V uplynulých dvou letech eh, došlo k dalšímu vývoji. Ve zprávě naleznete přehled veškerých jednání, která zde byla a řekněme si jasně, že v určitém okamžiku před těmi dvěma lety se dohodla určitá cesta, určité kroky, které by umožnily Kanadě zrušit vízovou povinnost eh, předtím, než eh, přijme svou novou asilovou legislativu, ale potom to nefungovalo, protože došlo k dalšímu eh, zvýšení žadatelů o azyl jakých eh, si falešných žadatelů o azyl v Kanadě, kteří využívali toho velice velkorysého kanadského systému, například pokud jde o příspěvky, které jsou placeny, vypláceny žadatelům o azyl. A mohu vás také informovat o tom, že 15. prosince došlo k vstupu v platnosti asilové legislativy v Kanadě a ta velice razantně snižuje délku legislat toho asilového e, řízení pro žadatele, kteří přicházejí z těch takzvaně bezpečných e, zemích, které tedy kanadské úřady stanoví jako bezpečné. Což by mělo vést k tomu, že celý ten proces, celé to řízení by trvalo asi 30 až 40 dní, zatímco v současnosti to trvá asi 600 dní, tedy téměř dva roky. Mělo by to tedy fungovat jako jakési odstrašení, odstrašující nástroj a komise se domnívá, že až toto začne fungovat, tak by Kanada měla zrušit vízovou povinnost nejprve tedy pro Českou republiku a poté tedy, pokud budou splněny příslušné požadavky i pro Rumunsko a Bulharsko. Nyní tedy tato legislativa v Kanadě začíná být eh, prováděna a bude třeba zhodnotit její dopad na počet eh, žadatelů o azyl. Kanada však po nás požaduje také určitou spolupráci, tedy s členskými státy i s Evropskou unii jako celkem. Byla zde tedy ta otázka kanadsko-česká, týká se to i žadatelů o azyl z jiných členských států a tam jsou opět ty faktory push a pull, které jsou významné. Některé by měla řešit ta nová kanadská legislativa, ale je třeba posílit tu technickou spolupráci mezi Evropskou unii a Kanadou, například pokud jde o navracení žadatelů o azyl zpět do členských zemí. A na závěr, pane předsedo, Komise vždy zdůrazňovala, že takovéto formy spolupráce by se neměly stát novými podmínkami, které by si Kanada kladla pro to, aby vízovou povinnost zrušila. Děkuji. Děkujeme. A nyní tedy eh, probereme ještě několik bodů, než začne schůze koordinátorů, tak abychom tedy dodrželi časový plán. Nyní budeme mít možnost eh, zahájit diskuzi. Nejprve pan Albaro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Diskuze o reciprocitě v oblasti víz nás e, zaměstnává již dlouhou dobu. A e, stalo se to základem naší diskuze. Je to pochopitelné, pokud si uvědomíme, že parlament zastupuje všech 27 členských států v rámci eh, dohod o eh, vízech se třetími zeměmi. Není zastoupeno všech 27 členských států. To znamená, že již více než rok o tom diskutujeme s radou, s komisí, částečně s úspěchy. Snažíme se dospět eh, k úspěchu, k výsledku. Jeden z důležitých eh, důvodů spočívá v tom, že eh, někteří občané nechtějí rozdělení zemí na, prv, na země první a druhé kategorie. Já si myslím, že to je důležitý součást, důležitá součást identity Evropské unie, že žádný členský stát nemá větší hodnotu než jiný členský stát, potažmo občané těchto členských států, že bychom se tedy měli snažit o zásadu eh, rovnosti. Já vím, že to má dopady vnitropolitické vně, eh, a zahraničně politické, nicméně se nedomnívám, že diskuze o hodnotách by měla být předmětem nějakého vyjednávání. Eh, a to především proto, že se mm, připravuje ještě další dohoda eh, ve zvízovém styku s Kanadou a se Spojenými státy. Další věc, která, která se netýká vlastní podstaty věci, ale spíše způsobu, jak bereme danou věc vážně. Bylo řečeno, že komise vydala zprávu, která eh, ponechává prostor pro interpretaci. Rád bych se zeptal, jestli je to důvodem ke znepokojení Skutečností je, že členské státy, včetně Rakouska, byly donuceny k tomu, aby e, přístup, e, aby tedy umožnili přístup k těmto údajům spojeným státům. Stalo se tak pod tlakem. A musím říci, že tato skutečnost a to otázka, jestli je to v souladu s komunitárním právem, tato otázka nebyla tedy komisí popřena a nemyslím si, že je možné, aby existovaly členské státy, které na základě skutečnosti, že jako Evropská unie nereagujeme společně, byly dotlačeny do situace, že se uh, budou protivit právu a že nebudou tedy v souladu s komunitární legislativou, když eh, budou chtít plnit eh, dohody o vízové reciprocitě. V pondělí Koreper zamítnul tento návrh, který je na stole, bohužel o jeden jediný hlas. Eh, bohužel v této věci je potřeba jednomyslné rozhodnutí. Já si myslím, že poté, co eh, o tom parlament jednal a vyslovil svůj souhlas, je potřeba, aby parlament intenzivně spolupracoval s komisí, abychom našli východisko z této situace, abychom tady v radě našli potřebnou většinu, tak abychom tady umožnili e, přerušení vízové povinnosti a e, reciprocitu. Já doufám, že se to tedy podaří e, v prvním čtvrtletí příštího roku. Myslím si, že jsme na dobré cestě ve spolupráci s komisí, tak abychom dospěli k dohodě a těžko si umím představit, že by rada se vzpírala nějaké dohodě. Děkuji. Děkuji a nyní pan Esiu, prosím. În rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru Děkuji mnohokrát komisi za prezentaci této zprávy. Jde o sedmou zprávu tohoto typu, ale já bych chtěl říci, že tyto zprávy v podstatě pouze prezentují tu situaci, bilancují a bohužel neobsahují žádné konkrétní návrhy na kroky, které by Evropská unie mohla udělat, aby řešila problematiku vzájemnosti vízové povinnosti. Samozřejmě, že to není vina Evropské komise, je to vina stávající evropské legislativy, která nestanoví žádné konkrétní možnosti, jak by Evropská unie mohla vyvíjet tlak na členské státy, na státy, které porušují zásadu reciprocity. V současnosti probíhají diplomatická jednání, je zde snaha nacházet diplomatická řešení, ale to nefunguje. To je zřejmé. Já se statožňuji s kolegou Alvarem, pokud jde o ten nový mechanismus reciprocity, o kterém se intenzivně jednalo mezi Radou a Evropským parlamentem a odvažuji se doufat, že pokud bude tento mechanismus v budoucnu schválen, budeme mít účinnější a přesvědčují, více přesvědčivý mechanismus a třetí členské státy budou poté nuceny úplně uvolnit své vízové režimy pro všechny členské státy. Dále mám na komisi tři otázky. První se týká vztahu s Kanadou. Po té debatě nebo po těch kontaktech mezi, Evropské, mezi Evropskou komisí a kanadskými úřady je zde nyní konkrétní časový harmonogram řešení osvobození od vízové povinnosti. Já sám jsem do Kanady cestoval, hovořil jsem tam s ministrem pro přistěhovalectví, padly tam hezké sliby, ale zatím se nic nerealizovalo. A domnívám se, že Pokud jde o e, Spojené státy americké a tu problematiku overstay, tak že ten americký systém v podstatě nefunguje a proto nikdy nebude možné znát přesný počet těch občanů, kteří překročí tu povinnou, e, tu povolenou dobu. A třetí otázka, ta se týká Japonska. Já jsem pochopil, čem ten problém spočívá, ale co se stane po 31. prosinci tohoto roku, kdy ta dočasná dohoda pro rumunské občany ze strany Japonska vyprší? Bude ta dohoda nějak prodloužena? Děkuji. Děkuji a paní Matuje, prosím. Eh Děkuji. Já bych eh, chtěla poblahopřát eh, k těm úspěchům z Brazílii, s Japonskem a z Brunejí. Bohužel je zde ale ještě celá řada eh, sporných bodů, určitého tření mezi Kanadou a Spojenými státy americkými. Tam to není překvapivé, protože tyto eh, státy jsou v oblasti vízové politiky velice neochotné. Komise zde hovořila také o Estě a příslušné zprávě. Chtěla bych se zeptat, kdy ta zpráva bude připravena. To je první otázka. A druhá otázka, ta se týká těch aspektů push-pull v souvislosti s Kanadou. A já bych se chtěla zeptat, zda Kanada po nás požaduje, abych, zda, abychom si tedy ponechali ty naše žadatele o azyl. Připadá mi to velice překvapivé. Chtěla bych, aby nám tomu komise poskytla více informací. Ano, máme tady ještě několik dalších bodů. Je to bod 17, který obsahuje zprávu o dohodě eh, mezi Evropskou unii a Ukrajinou o zjednodušené vízové povinnosti a také dohodu eh, mezi Evropským společenstvím a Moldavskem o zjednodušeném vízovém styku. K oběma bodům očekáváme eh, prezentaci ze strany komise, kterou tu zastupuje pan de Koister. To znamená, že by bylo dobré, kdybyste se nejprve vyjádřil k těm otázkám, které tu zazněly a potom byste mohl a, popsat oba zmíněné body, protože vy jste spravodajem pro... Pan Moraj se tedy spravodajem pro Ukrajinu. E, to znamená, že e, Následně se k tomu může vyjádřit e, po té, co e, promluvíte slovo. Má pan Koester, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, dneska to byla první prezentace, první výměna názoru o této zprávě. E, v roce 2013 budeme dále diskutovat o této zprávě, konkrétně o e, těch specifických otázkách, které jsou e, v něj zmíněny. Budeme v tom tedy pokračovat. A nyní k těm otázkám, které byly vzneseny. Za prvé, spolupráce policejních orgánů jestli by se tedy dohoda měla, tedy Evropská unie měla snažit o dohodu a ne spoléhat na to, že členské státy budou postupovat bilaterálně. Eh, eh, v tuto chvíli je to velmi obtížné, protože Evropská unie tady nemá zodpovědnost tuto chvíli byla odstraněna struktura pilířů. Všechny tyto otázky tedy spadají do eh, normálního režimu externí vnější kompetence, ale doposud eh, již eh, většina členských států uzavřela bilaterální dohody. Pokud bychom tedy řekli, že všechny tyto dohody nahraníme dohodou mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak bychom museli v této velmi citlivé otázce požádat o mandát, museli bychom zahájit velmi dlouhá jednání se Spojenými státy, potom by následovala ratifikace a tak dále. A to by samozřejmě eh, mohlo se stát záměn, záminkou pro eh, Spojené státy, aby pozastavili jednání s dalšími členskými státy o eh, zjednodušené vízové povinnosti. To znamená, že je tu nějaký historický důvod, který to má a jde také o to, že se snažíme o účinné fungování, protože většina členských států již takovéto bilaterální dohody se spojenými státy uzavřelo. A nyní tedy vztah s Kanadou a e, časový plán. Samozřejmě, že celá řada věcí bude záviset na přijetí nového, nové legislativy o osvobození od vízové povinnosti. Budeme vidět, nebo budeme mm, sledovat věci, jak se vyvíjí. E, pokud jde o Kanadu, tak se domníváme, že poté, co vstoupí v platnost nová asilová legislativa, mělo by to fungovat jako odstrašující prostředek, měl by se snížit počet eh, těch falešných žadatelů o azyl a to by nám mělo, to by mělo umožnit Kanadě rozhodnout o zjednodušené a vízové povinnosti, o osvobození od vízové povinnosti pro eh, Českou republiku a pokud budou splněny podmínky, tak také pro Rumunsko a Bulharsko. My tady tedy nestanovujeme žádné datum. Uvidíme na základě prvních statistických údajů, jaký je dopad této legislativy, ale jsme v neustálém kontaktu s kanadskými orgány a snažíme se celou věc sledovat. A nyní k Japonsku zatím nepadlo rozhodnutí o prodloužení eh, dočasného osobození od vízových, vízové povinnosti pro rumunské občany. Eh, Trváme na tom, aby to bylo účinné o něco dříve, ale zatím se to definitivní rozhodnutí připravuje. Jsme s nimi v kontaktu, tak abychom zajistili, že eh, se to tady nějak nevymkne. A nyní poslední otázka, která se týkala zprávy o Estě o systému ESTA, je jasné, že systém ESTA budeme eh, tedy ohodnocovat, jestli to je skrytý vízový režim nebo ne, teprve tehdy, až, bude, až padne definitivní rozhodnutí, až budou ta definitivní pravidla, protože ta definitivní pravidla by mohla přinást přinést určitou změnu eh, oproti stávajícímu fungování ESTY, to znamená, že v tuto chvíli musíme ještě vyčkat. A konečně poslední věc, ten faktor push and pull, akce, reakce. Já si myslím, že eh, eh, tady můžeme mít velmi velkorysý vízový systém a to se může stát eh, důvodem toho, že ten systém přitahuje lidi, kteří by eh, nepotřebovali eh, na druhé straně tu jsou lidé v, v zemích, kteří žijí v chudobě a z legitimních důvodů by mohli žádat o azyl v zemích, jako je Kanada. Některé případy tu jsou a právě proto Kanada žádá o to, abychom tedy pracovali eh, v daných členských státech na faktorech push a abychom zjistili, jestli určitá forma spolupráce, já jsem například hovořil o správném informování, o tom, aby eh, tady byly distribuovány správné informace. Kanadské úřady žádají o takovou tu spolupráci a já si myslím, že ten fakt faktor push a pull musí fungovat a že by eh, komise měla prokázat eh, vstřícnost v rámci těchto jednání. Nechci se opakovat, ale říkám, že bychom neměli vytvářet nové podmínky pro eh, odstraňování vizové povinnosti pro zbývající členské státy. A pane předsedo, pokud budete souhlasit, tak se pustím do dalšího bodu, do těch dalších dvou bodů, které máme na programu. S vaším svolením je proberu společně s dohodou o zlepšení vízového styku e, s Ukrajinou a s Moldavskem. Samozřejmě, že to jsou dvě zvláštní témata, která by měla být samostatná, ale zároveň je tu mnoho podobností, to si nemusíme zakrývat. Rád bych připomněl, že dohoda o zjednodušení vízového styku s Ukrajinou a s Moldavskem eh, platí od 1. ledna roku 2008. Komise provedla zhodnocení fungování této dohody o zjednodušeném vízovém styku v roce 2009 a poukázala na určité věci, které nefungují a na určité potíže s interpretací této dohody. Stalo se to dostatečným základem, protože jsme řekli, že je potřeba tuto eh, dohodu revidovat, nebo obě dohody revidovat. Byla v podstatě vydána zpráva o eh, všech dohodách o zjednodušené vízové mm, o zjednodušeném vízovém styku, eh, včetně zemí západního Balkánu. Některé země, kterých se to týká, ovšem v mezičase byly od vízové spovinnosti osvobozeny. Kromě toho jde o vztah s Ruskem. Komise si udržela mandát pro opětovné vyjednávání dohody o e, zjednodušeném vízovém styku s Ruskem. Nicméně jednání v této věci zatím nebyla uzavřena a právě proto jsme v tuto chvíli postoupili pouze eh, ve vztahu k Ukrajině a k Moldavsku. Rád bych vám ukázal, o kolika lidech hovoříme. V loni na Ukrajině se jednalo o 1 142 000 žadatelů o víza. V případě Moldavska to bylo 54 700 žadatelů. Analyzovali jsme obě dohody, v tom smyslu, jestli to funguje dobře nebo to, jestli to nefunguje. Komise k tomu vydala hodnotící zprávu a rád bych také připomněl, že tyto dohody byly vyjednány v období let 2006 až 2007, to znamená dlouho před přijetím vízového kodexu který naprosto nově koncipoval eh, vízové otázky situaci v oblasti víz. To znamená, že bylo zároveň potřeba přizpůsobit ty stávající dohody o zjednodušeném vízovém styku tomuto novému vízovému kodexu, nové evropské legislativě. Rád bych zdůraznil, že na rozdíl od dohody s Ruskem, tyto dohody s Ukrajinou a s, Moldavskem nejsou reciproční. To znamená, že naši občané jsou osvobozeni od vízového, vízové povinnosti, když cestují do Ukrajiny a do Moldavska. Musíme při analýze těchto dohod brát v potaz také přání dotyčných třetích zemí. Celkem za to můžeme říci, že dohody o zjednodušeném vízovém styku fungovaly dobře. Eh, například pokud jde o eh, Ukrajinu, tak míra zamítnutí víz je pouze 3,3%, u Moldavské je to víc, 9,7%. Nicméně zjednodušení, které Eh, nabízejí stávající dohody, umožňují více stupňová víza pro určité kategorie žadatelů. Eh, to stále platí. A v případě Ukrajiny to představuje 35 vydaných víz. 35 víz jsou eh, více stupní víza. U Moldavské je to 32 To znamená, že to funguje dobře, ale uvidíme, jestli bude potřeba revidovat oblast působnosti těchto dohod. Text, který máte před sebou, mění určité aspekty těchto dohod. Možná si vzpomenete, že jedna z prvních věcí se týká zjednodušení e, eh, dokumentů. Byly sem dodány nové kategorie, stávající kategorie byly rozšířeny. U Moldavska Jde o to, že některé stávající kategorie byly rozšířeny, například u rodinných návštěv. Nejde pouze o zjednodušení návštěv eh, ukrajinských občanů, kteří navštěvují svoji rodinné příslušníky v Evropské unii, hm, myslím rodinné příslušníky, kteří jsou eh, ukrajinskými občany. Eh, jde Eh, také o jiné případy. My jsme tady měli eh, ve stávající dohodě určitou mezeru, kterou jsme tímto překlenuli. Kromě toho je důležitá ještě jedna věc a sice, že ustanovení o vícestupních výzech v obou dohodách jsou nyní mnohem přesnější. U určitých kategorií obě dohody zdůrazňují, že vícestupní víza by měly být, měla být vydávána až s dobou platnosti pěti let. Co to znamená? Až pět let. Uh, Mohu vám říci, že konzuláty eh, se snaží o individuální posuzování eh, platnosti eh, víz a musím říct, že nebylo vydáno mnoho víz, která by platila pět let. Základním principem je to, že u daných kategorií by ta doba platnosti vícevstupních víz měla být pět let s výjimkou případů, které budou specifikovány v samotných dohodách. Eh, poplatek za eh, rychlost v případě eh, Ukrajiny. Tento poplatek nebude uštován, pokud daný žadatel bydlí daleko a Jde tedy o to, že někdy eh, není možno dostat té desetidenní lhůtě pro eh, posouzení víz. U Moldavy, Moldavska takovéto ustanovení nemáme. A Kromě toho jde o to, že ve vztahu s Ukrajinou byly dodány další kategorie. Eh, my jsme tu již měli dlouhé kategorie Eh, žadatelů, kteří využívali zjednodušeného vízového styku od počátku. Další důležitý bod se týká toho, že do obou dohod byla zapojena ustanovení, která se týkají outsourcingu. Víceméně to odpovídá eh, příslušným ustanovením vízového kodexu. V minulosti tomu bylo tak, že obě země konstatovaly, že mají určité pochybnosti, pokud jde o legálnost eh, těch dodatečných poplatků za outsourcing, protože říkají, že ceny, eh, cena za výzum je 35 euro. Pokud eh, je ta cena jiná, tak je to porušení dohody. To všechno tedy bylo nyní vyjasněno tím, že jsme tu doplnili příslušná ustanovení týkající se outsourcingu. A kromě toho ještě poslední otázka pravděpodobně ta nejpřitažlivější. E, jde o osvobození od vízové povinnosti pro držitele služebních pasů. My jsme tu měli osvobození od vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů z Ukrajiny a z Moldavska. Je v logice normálního vývoje, že e, tato výjimka byla rozšířena a že tu máme osvobození od vízové povinnosti pro eh, držitele služebních pasů s tou podmínkou, že to budou biometrické pasy. A měl bych v této souvislosti dodat, že eh, na Ukrajině služební pasy zatím biometrické nejsou, v Moldávii ano. Pro Ukrajinu tady bylo do, do, dodáno prohlášení, že pokud eh, by došlo ke zneužití tohoto osvobození eh, od vízové povinnosti, tak by potom Evropská unie mohla eh, uplatňování tohoto ustanovení přerušit nebo pozastavit. Eh, pokud jde o Molnávy, tak byl sepsán stejný text v rámci korespondence mezi komisí, samozřejmě i členskými státy a moldavskými úřady. V tuto chvíli je to tak, že komise představila Eh, závěr vyjednávání pro obě dohody. Eh, setkalo se to s určitými negativními komentáři, pokud jde o držitele eh, služebních pasů na Ukrajině. Bylo řečeno, že není dobrý nápad, když vezmeme v potaz celkovou celkový vztah s Ukrajinou, že musíme brát potaz stav právního státu a tak dále. Nicméně komisař eh, řekl ve výboru AFED, kde se o tomto bodu jednalo, že pokud tu budou nové kategorie, jako například organizace občanské společnosti a jejich zástupci, eh, nebo mladí lidé, tak eh, to není vlád, dárek vládě, ale je to dárek nebo dar ukrajinskému ukrajinským obyvatelům ukrajinské společnosti. Já si tedy myslím, že tato věc by neměla být důvodem pro blokaci ratifikace. Já si myslím, že to byl přehled nejdůležitějších bodů eh, z těch dohod o zjednodušeném výzovém styku s Ukrajinou a s Moldáví. Byly podepsány 23. července a 27. června. Víte, že s oběma zeměmi probíhá eh, dialog o liberalizaci vízového styku a já si myslím, že tyto dohody by měly být eh, považovány za další krok k tomuto, směrem k tomuto eh, konečnému cíli. Děkuji. Děkuji, pane Dekoistr. Vyslechli jsme si tady zhrnující zprávu a nyní pan Moraes, který má na starosti Ukrajinu. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že času není mnoho, chtěl bych proto zareagovat na to, co říkal zástupce komise. A půjdu. Z té prezentace komise je jasně patrné, že zde existují určité technické změny té dohody. A ty představují značné zlepšení pro ukrajinské občany. Nicméně z hlediska Evropského parlamentu je důležité zdůraznit, že zde je také určitý politický prvek. Minulý týden na plenárním zasedání jsme diskutovali o situaci na Ukrajině v rámci výboru pro zahraniční záležitosti. Zapojeny do toho samozřejmě i výbor pro občanské svobody a hovořilo se tam o tom, o té situaci o přístupu ukrajinské vlády tisk ke svým občanům. A samozřejmě, pokud se podíváme na tu míru zamítnutí víz a fungování té dohody a na ty změny, na zrušení vízového poplatku 70 euro, zavedení více vstupových víz, vynětí z vízového požadavku pro krátkodobé pobyty a tak dále. Takže všechny tyto změny jsou v souladu s tím zlepšením, které jsme požadovali pro ukrajinské občany. Ale uvidíme, jak bude pokračovat ta debata v AFETu, protože to má samozřejmě i politické aspekty. Pokud jde o Libii, tak eh, zde se domnívám, že ta zpráva je uspokojivá. Myslím si, že ty změny jsou dobré. Jsem s nimi spokojená, ale chtěla bych zdůraznit ten politický aspekt. V té velice komplexní situaci. AFET, eh, myslím, 22. ledna přijme stanovisko k této zprávě. A mě by zajímalo, co k tomu říkají kolegové. Vidím, že jich tady moc není, ale možná je to také tím, že je tady velká zima. Je vám také ostatním taková zima? Chtěl jsem se zeptat, jestli je zima jenom mě. Já úplně mrznu. Takže počkáme na to, jak se vyjádří AFET. A já, když jsem poslouchal minulý týden tu plenární debatu, tak si myslím, že by bylo dobré vyslechnout si i kolegy, kteří jsou zde v této věci zkušenější, protože já jsem zde pouze takovým nováčkem. Ale celkově se domnívám, že ty změny, které byly provedeny, byly velice dobré. Ale těším se ještě na stanovisko AFETu. Ano, pane Moraesi, nemusíte se obávat, nemusíte si toho nakládat příliš mnoho. Možná, že je tady ta zima, protože se blíží Vánoce, ale všichni ostatní kolegové tedy si, nestěžu, si nestěžují na tu zimu, ti, kteří přicházejí z jiných sálů. Pane Protaševiči, Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit polsky. Stručně. Vím, že času nemáme mnoho. Chtěl bych eh, tedy říci, že v Evropském parlamentu a v našem výboru se zabýváme nejen občanskými svobodami a bezpečností v rámci Evropské unie, ale také směry, kterými se události vyvíjejí v našem přímém sousedství. A z tohoto hlediska bych se chtěl zamyslet nad dohodou která usnadňuje vízový režim pro ukrajinské občany. To je totiž klíčové pro to, aby mohlo docházet k pozitivním změnám v ukrajinské společnosti. Můžeme srovnat podmínky pro občany v našich zemích, v členských zemích Evropské unie a v zemích eh, sousedních. Můžeme to srovnat zvláště mezi těmi zeměmi, kde vlastně ta startovní čára byla podobná. Vezměme si například Českou republiku, Polsko, státy po Baltí a Ukrajinu na druhé straně. A zde občané, nevládní organizace, novináři, různé konfekční skupiny, studenti, místní orgány, ti všichni jsou svědky tohoto odlišného vývoje. A rovněž výzkumy ukazují, že ti Ukrajinci, kteří navštívili země Evropské unie, očekávají, že i v jejich zemi dojde k pozitivním změnám a že se Ukrajina přiblíží evropským standardům. Proto doufám, že ta dohoda, která zde byla Evropskou komisí podrobně popsána, bude obsahovat nejen technické aspekty, ale že bude mít také velkou politickou váhu. A je třeba, abychom rychle za Evropský parlament tuto dohodu schválili, respektive vyjádřili se k ní pozitivně. Čím dříve to učiníme, tím lépe, protože to bude mít pozitivní dopady na naše vztahy s tímto důležitým a strategicky umístěným sousedem, kterým Ukrajina je. Děkuji, pokud se již někdo další nehlásí, tak opět dáme slovo panu Dekleusterovi, aby uzavřel tuto debatu, pokud chce. Nechcete nic říci, nemusíte. Dobře, takže nikoli. Prozatím tedy ukončíme tuto debatu. Děkuji za diskusi a máme nyní čas na jednání koordinátorů, které je naplánováno na post... Mělo by tady začínat eh, za čtvrt hodiny a doufám, že zde budeme mít dost koordinátorů, abychom byli usnášení schopni. Děkuji.